Pane předsedo, události, kterým došlo po volbách v Bělorusku 19. Eh, eh, prosince eh, byly pro nás pro všechny šokem. Užití síly těch represivních složek proti občanům nás zaskočilo. Já jsem se setkala i se svými kolegy s celou řadou představitelů občanské společnosti, s příslušníky rodin těch, kteří byli zatčeni. Vyjádřili jsme náš solidaritu, naše pochopení, ale nadešel čas konat, vážené poslankyně a poslanci. Já si velmi vážím skutečnosti, že již teď vlastně poslanci přispěli eh, k našemu uvažování k této otázce a eh, komisař Füle také eh, výboru AFTE přednesl příslušné návrhy a názory. Já myslím, že je důležité pro nás, pro všechny, abychom byli co nejsoustředěnější v našem uvažování vzhledem k tomu, že věc je velice urgentní. Já jsem strávila čas s určitými představiteli opozice, včetně e, také příbuzných e, zatčených. Také jsem se setkala s ministrem zahraničních věcí. Všechny tyto e, rozhovory mě nenechávají na pochybách. Naše vize respektování lidských práv, základních svobod a demokracie tam nejsou ze strany orgánů sdíleny. Celý ten proces Eh, důvěryhodnosti je teď eh, vlastně spochybněn zatýkáním a násilím a eh, další mezinárodní instituce ve svých závěrech docházejí k obdobným výsledkům. Řada zatčených již byla propuštěna, ale téměř 30 lidí je předmětem obvinění, která by mohla vyústit v dlouhodobější uvěznění a jsou tam, jak víme, mezi nimi i někteří kandidáti na funkci prezidenta. My jsme již, pane předsedo, eh, odsoudili represivní kroky v Minsku a eh, samozřejmě chceme, aby tam byla znovu otevřena kancelář obce a posílila jsem toto eh, prohlášení ve společném prohlášení s ministrní zahraničních věcí USA paní Clintonovou. Evropská unie očekává okamžitou odpověď ze strany orgánů Běloruska e, na e, žádosti a požadavky mezinárodního společenství. Musíme začít z základních e, principů. První z nich je, že bezpečnost mírových aktivistů, včetně prezidentských kandidátů, musí být eh, na eh, něčím, nad čím budeme bdít pořád. Pak eh, je tady další věc. My samozřejmě své, své požadavky formulujeme vůči orgánům, ale nemůžeme izolovat občany. Pak je to otázka základních práv a svobod, ty jsou v samém středu veškerého snažení a pak jsou tady společné hodnoty. Bude budeme pracovat s partnery, kteří je sdílí, eh, tak jako jsme to učinili vůči eh, Spojeným eh, státům a chceme posílit to sdělení, které proudí do Běloruska. To všechno nás vede k věrům v tom smyslu, že musíme jasně reagovat a musíme jasně eh, říct, eh, co je naší prioritou eh, a nemůžeme izolovat občany. Jedne, musíme jednat vyváženě. Na jedné straně musíme promýšlet cílená opatření proti orgánům a Bělorusko, je otázka sankcí a za druhé je tady zapotřebí intenzivního dialogu a podpory občanské společnosti, to znamená v v praxi podporovat nadále činnost nevládních organizací, sdělovacích prostředků, studentů a e, možná i posílit možnosti občanů Běloruska cestovat do zemí Unie. E, je tady krátkodobě samozřejmě Eh, je tady samozřejmě dále tedy ten prodloužený zákaz testování pro prezidenta a otázka prodlouženého zákazu pro některé konkrétní osoby. Komise musí připravit také určité konkrétní opatření, která by posílila nevládní organizace na místě. Já vím, že i Evropský parlament má možnost, dejme tomu, eh, poskytnout eh, stipendia pro studenty vyhozené z vysokých škol v zemi a E, musíme získat i další zdroje od jinut, včetně ze členských ztrátů. E, hovořila jsem již o důvěryhodnosti a teď mám na mysli především usnadnění e, vízového režimu. Je tady otázka opatření ad hoc, jako vízového opatření pro běloruské občany. Samozřejmě jsou to velmi eh, rychle formulované myšlenky, musíme se tím ještě zabývat na samitu ministrů zahraničních věcí, ale není čas eh, na to zůstat pouze u slov, musíme také eh, spolupracovat s mezinárodními partnery, E, proto také e, Bělorusko bude i nadále v tom multilaterálním snažení, které tady je k dispozici. A potřebujeme také jednat s dalšími zeměmi, abychom vytvořili e, konsensus kolem všech těchto otázek. A pak, co se týče bilaterálního, bilaterální oblasti, tak potřebujeme více posílit občanskou společnost. V minulém roce jsme vytvořili přechodný plán pro rozvoj vztahů s Běloruskem ve střednědobém horizontu v tomto procesu. Musím eh, věci pozastavit, nesnad to ještě úplně opustit, ale potřebujeme samozřejmě věci konzultovat s občanskou společností a vidět, jak dál. Takže pracujeme v tomto rámci a já samozřejmě teď očekávám se zájmem stanoviska poslanců a poslankyň. Eh, mluvci v jménu grup političních. Jménem politických skupin nyní uděluji slovo panu Protaševičovi eh, za EPP. Děkuji, pane předsedo. Paní baronko Eštnová, mezinárodní pozorovatelé nebyli na pochybách a ani my bychom neměli být na pochybách. Poslední volby eh, v Bělorusku v prosinci nebyly férové a otevřené, nebyly férové a spravedlivé a eh, v důsledku toho politika, kterou jsme uplatnili ve vztahu k běloruským orgánům, nemůže takto pokračovat. Musíme přístup změnit. Není doba na tzv. business as usual. Je e, na čase přijímat nová rozhodnutí a novou politiku. Je e, na čase e, projevovat rozhodnější postup tu postoj vůči Lukašenkovi, včetně sankcí. To se týká vízové politiky, ekonomických sankcí, ale sankce ekonomické by měly být inteligentní, neměli bychom samozřejmě ohrožovat eh, nebo poškozovat životy lidí či občanů eh, Běloruska. A také bychom měli zvážit účast Běloruska ve východním partnerství. Výsledky voleb nejsou věrohodné, tudíž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 morální vítězové volby eh, jsou, mm, je demokratická opozice Běloruska. Eh, tuto opozici musíme podpořit eh, tak, aby vznikla jakási reprezentace Běloruska zde v Evropě nebo v Bruselu a tato reprezentace bude zastupovat zemi ve světě. A rovněž bychom měli apelovat na to, aby všichni věznění protestující byli propuštěni. To se týká novinářů, samozřejmě i kandidátů na post eh, prezidenta. Všichni by měli být propuštěni dříve, než vůbec začneme uvažovat o pokračování jednání. A nyní má slovo pan Vigenin za socialisty. Vážení eh, kolegové, Vážení eh, kolegové, skupina socialistů a demokratů v Evropském parlamentu nesmírně lituje, že volby v Bělorusku představují eh, další opomenutou příležitost vydat se cestou demokracie eh, lze konstatovat, že politika Evropské unie je politikou postupné angažovanosti a tato politika již vyústila v určité eh, výsledky. Jestliže nyní vyzýváme eh, ke změně eh, politiky Evropské unie, musíme být opatrní, protože angažma Evropské unie vedla k tomu, že Bělorusko Rusko v rámci eh, prezidentských voleb již dosáhlo určitých eh, pokroků. Eh, znakem toho je například i skutečnost, že po volbách vyšlo do ulic mnohem více lidí, než se původně očekávalo. Jinými slovy, projevila se větší míra svobody, kterou jsme pozorovali od nynějška tedy musíme být jednoznační a dostatečně rozhodní. Mám tím na mysli v požadavcích eh, na Bělorusko, aby propustili vězněné a zadržované a aby zastav, se zastavilo pronásledování těch či stíhání těch, eh, kteří se účastnili protestů nebo je eh, spolupořádali. Tady musíme postupovat velmi tvrdě, musíme jednat nekompromisně a musíme samozřejmě jasně nastavit nastolit naše požadavky. A co lze učinit dlouhodobě a střednědobě? Za prvé musíme eh, se vyvarovat toho, aby došlo k opětné izolaci Běloruska. Zástupci tamní občanské společnosti totiž jasně zdůraznili, že izolace Běloruska by byla shodná s izolací všech eh, jeho občanů. Pokud jde o naši politiku vůči Bělorusku, tudíž musíme ji změnit pouze tam, kde je to nutné. Tímto způsobem získají z toho běloruští občané maximální prospěch. A to nejenom občané, ale také sdělovací prostředky a celá občanská společnost. Jestliže bychom ale změnili celou naši politiku vůči Bělorusku, pak bychom také umožnili demokratické volby. Musíme spolupracovat i s třetími zeměmi, například s Ruskem a Ukrajinou. Musíme, co by Evropský parlament, využít všech možností východního partnerství, tak aby všichni členové tohoto partnerství mohli přispět k demokratizaci Běloruska. Já. Modrá karta, chcete uh, odpovědět? Souhlasíte? Pan Migalský, prosím. Děkuji. Já vím, že mám pouze 30 vteřin. Možná, že jsem tady něčemu nerozuměl, ale slyšel jsem doopravdu, že si myslíte, že demonstrace po prezidentských volbách, demonstrace, které znamenaly protest proti sfalšovaným volbám, skutečně si myslíte, že takovéto demonstrace jsou důkazem toho, že se situace zlepšuje? Já jsem to takhle slyšel a skutečně se mi zdá, že bych s tím těžko mohl souhlasit s takovýmto vysvětlováním skutečnosti. Děkuji. Snad jsem nebyl dost jednoznačný. Někdy se také eh, při tlumočení ztratí ty jemnostky. Ta situace v Bělorusku se totiž změnila v tom smyslu, že stále více lidí chápe eh, nutnost demokracie a stále více lidí eh, spatřuje možnost bojovat za demokracii ve volební noci. Vyšlo do ulic Minsku mnohem více lidí, než se očekávalo. A sice nikoli díky politickému režimu. Děkuji došlo asi k eh, jakýmsi problémům s anglickým eh, tlumočením. Eh, Táži se ještě jednou, zdali pokud jsou problémy, aby se tyto vyřešily. Ne, nejde o nedostatek, nedostatky v tlumočení. Takže vše je v pořádku. Mikrofon. Mikrofon. Teď už je to v pořádku. Ano, já se omlouvám. Možná, že to bylo nedorozumění. Víte, já se občas snažím hovořit vlastním jazykem, ale někdy se mi zdá, že raději ne, když se jedná o tak citlivé záležitosti. Já jsem se snažil sdělit toto. Situace se zlepšuje v tom smyslu, že stále více lidí v Bělorusku si uvědomují, že tato země potřebuje demokracii a také si stále větší množství lidí uvědomuje, že musí za demokracii bojovat. V tom vidím kladný signál, že daleko více lidí, než očekávali organizátoři, přišli na Vinské náměstí. Tak tím se snad vysvětluje, co jsem měl na mysli. Eh, děkuji paní eh, Kristina Aluland, vážený pane předsedo, vážená paní vysoká představitelko, já eh, naprosto souhlasím s tím, co jste řekl a je velice důležité, aby Evropská unie opravdu zareagovala na eh, selhání voleb v Bělorusku. Přála bych si, abychom eh, měli takovou odvahu i vůči sousední zemi Bělorusko, kde potláčení demokratické opozice, porušování porušování právního státu a lidských práv je běžné. Zhoršování demokracie v Rusku by také mohlo být právě důvodem, proč Kremlin uznal eh, prezidentské volby v eh, Bělorusku a, post, a eh, násilné potlačení demonstrací označil za vnitřní záležitost Rusko. Je to opravdu absurdní a je to významným příznakem toho, co se děje v Rusku. Dámy a pánové, Evropský parlament vypracoval silné usnesení, které navrzuje víza a ekonomické sankce proti zločinům zločinnému režimu Lukašenka. Je důležité, aby Evropská unie byla spojena v této věci a aby členské státy eh, opravdu nepodnikaly žádné bilaterální iniciativy vůči eh, eh, Bělorusku. Musíme partnerství eh, přerušit do té doby, než budou osvobozeni političtí vězněvé a zároveň musíme znásobit naši podporu demokratické občanské společnosti, tak abychom je připravili na tom, jak se bude Bělorusko budovat po pádu Lukašenka, k čemuž doufám dojde prostřednictvím demokratických voleb dělat. Proto bych vás chtěla poprosit, děkuji vám paní, praví pan předseda, už váš čas vypršel. Paní Haile Hautola za zelená. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, myslím, že zcela odrážíte naše pocity, když říkáte, že jste byla šokována. I my jsme byli šokováni po 19. prosinci. Vzhledem k tomu, že mnohokrát, mnoho z nás již doufalo, že postupně dojde k otevření Běloruska vůči EU, eh, nyní si myslím, že eh, tyto naděje prozatím odumřely a je opravdu znepokojivé slyšet eh, prakticky hodinu co hodinu z Minska a z jiných míst v Bělorusku o přetrvávajících represích. Právě včera jsme slyšeli o obtěžování organizace za lidská práva Věsna Eh, dochází k zatýkání, eh, k domácímu vězení, k, k vazbě a jde přitom o organizaci, která velice odvážně hájila lidská práva v Bělorusku. Um, úřední orgány ji neumožnily registraci. Také Běloruský helsinský výbor eh, dostal varování poté, co se spojil se zvláštním zpravodajem OSN pro nezávislost právníků a soudců, protože je zde důvodná domněnka, že ti proti kterým jsou vznesena vážná obvinění, eh, nebudou mít eh, možnost eh, k právo tedy na spravedlivý soudní proces. Také slyšíme zprávy o bývalém prezidentském kandidátovi Sárníkovi a jeho manželce, žurnalistce, korespondence Nové gazety v Minsku, Iriny Halidové. Oba byli postaveni před soud, což se stalo celosvětovou senzací a Zdá se, že jejich dítě snad bude moci žít s prarodiči, zatímco rodiče e, jsou e, za mřížemi, ale ještě tato zpráva není definitivní, musí se to potvrdit teprve příští týden. Proč tady dochází e, k tomuto přetvrzení Bělorusku? Já si myslím, že skutečně musíme trvat na nezávislém mezinárodním prošetření toho, k čemu došlo abychom pochopili všechny souvislosti, zda tam byli nějací provokatéři, kteří vlastně vyprovokovali to násilí, které je nyní trestně stíháno těmi, jsou tady trestně stíhaní ti, kdo pouze volali po demokracii v Bělorusku. Podle mého názoru nejvhodnější orgán pro provedení takovéhoto vyšetření eh, by byl OBSE, pokud ne, tak OSN. A nyní téma nových voleb. Já si myslím, že bychom měli být um, obezřetní eh, při apelech na no, rychlé uspořádání nových voleb, protože eh, je potřebujeme zaručit tu cestovní mapu k demokratickým volbám, svobodu tisku, svobodu schromažďování. Eh, bez zaručení těchto svobod bychom mnoho nezískali na tom, kdyby se třeba dnes konaly další volby v Bělorusku. Děkuji nyní pan Čarnecky. Mluvíme... Hovoříme o situaci v Bělorusku, ale bijeme se jaksi v prsa. A je snadno zcela správně obvinovat Lukašenkův řešit, eh, režim. To je třeba dělat. Ale musíme se také být do svých vlastních evropských prsou. Není tomu snad tak, že určitou kredibilitu tomuto režimu eh, dala návštěva italského premiéra pana Berlusconiho a že kredibilitu mu poskytla i návštěva eh, litevské prezidentky a není tomu tak, že eh, kredit tomuto režimu a pomoc poskytla i pomoc ministra zahraničních věcí Německa a Polska vlastně politikové eh, z členských států Evropské unie vytvořili možnost politického manévrování pro Lukašenka, aniž by za to něco chtěli. Dnes musíme samozřejmě eh, usilovat o lidská práva tam, ale musíme se být do vlastních prsou. A nyní jsem nucená, pan Scholz. Pane předsedo, moje frakce nepodepsala usnesení, ale rád bych jednoznačně řekl, že to nelze chápat tak, že bychom souhlasili s výsledkem voleb a e, s pronásledováním mm, nevinných lidí. Pro nás jsou transparenty a svobodné volby, svoboda jinak smýšlejících, abych citoval Rozu Lucemburkovou e, za zásadní hodnoty, jak v Bělorusku, tak i jinde. A k tomu patří také bezpodmínečně propuštění všech politických vězňů. I když pochybuji, zda sankce budou účinným prostředkem potom, aby, proto, aby se političtí vězni bezprostředně propustili a aby Bělorusko se napomohlo demokracii. Sankce i v minulosti v Bělorusku a nikde jinde ničemu nepomohly, kolegyně a kolegové. Víte to stejně tak dobře jako já. Političtí odpovědní činitele a kteří jsou konfrontováni s námi, ale nedá se jim možnost eh, reagovat eh, tady prostě tímto způsobem nejzráze vytvořit transparentní politiku. Mně se zdá, že bychom měli postupovat eh, čestněji i s ohledem na naše vlastní argumenty, jak tak, jak to ukázala také naše ranní rozprava s maďarským předsednictvím. Děkuji mnohokrát, děkuji. A nyní pan Belder. To. Za Evropu svoboda demokracie. Děkuji mnohokrát brutální potlačení veškerých politických alternativ k Lukašenkovu režimu. Devatenáctého prosince ve volbách zredukovalo také zahraniční prostor a i diplom, působení diplomacie bylo velice rychle přerušeno. Hospodářsky eh, je tím eh, Lukašenko stále více vázán na Kreml a Evropa by se měla více angažovat za rozvoj občanské společnosti v Bělorusku. Je třeba, aby došlo ke změně myšlení, aby tady existovala také alternativa, dojde-li ke změně režimu. Eh, a, a měla by být ve prac eh, zahájena strategická diskuze se s opozicí a měly by na pomoci také síly, které jsou zatím u moci, ale jsou ochotné k reformám. Nemůžeme eh, Minsk ponechat pouze sovětské a čínské eh, moci. A teď se dostáváme k dalším řečníkům. Pan Ungordeanu, minuta a půl. Děkuji, pane předsedající. Aleksandr Lukašenko nikdy nepropásl příležitost um, ukázat se jako diktátor. Prosincové volby byly rituálem znovuzvolení Ale my v Evropské unii se stále držíme iluze, že Lukašenko se může nějak zázračně změnit. A řek, skutečně jsme říkali, počkejme na prosincové volby. Přišly volby, a Lukašenko se choval stále stejně. Opozice buď v nemocnici, anebo za mřížemi. Já si myslím, že je na čase, aby EU přehodnotila svůj přístup k Bělorusku, protože Bělorusko evidentně nemá místo, pro ně není místo ve východním partnerství. Jeho účast by měla být pozastavena a naším jediným partnerem by měla být občanská společnost čekám na eh, výsledky Rady pro zahraniční věci na 30. ledna. Doufám, že jak Lady Ashnová, tak pan komisař File doporučí pozastavení členství Běloruska ve východním partnerství. A nyní ještě dopady na parlamentní schromáždění Euronest. Nemůžeme dávat dále Lukašenkovi veto nad Euronestem. Bělorusko bylo využíváno k zablokování činnosti Euronestu. Čili závěr je takový, že činnost Euronestu by měla být naléhavě spuštěna. Děkuji. Pan Palecky, prosím. Děkuji, pane předsedající. Vážená paní vysoká představitelko, toto usnesení, o němž budeme zítra hlasovat, by mělo vyslat, vyslat důrazný signál vůči Bělorusku, celé Evropě a celému světu. Eh, není ještě příliš eh, pozdě, dokud není příliš pozdě, měli bychom se vrátit eh, k situaci, která existovala před 19. prosincem. Je potřeba mobilizace, respektování demokracie, dodržování lidských práv. Naším prvním cílem dnes je osvobození politických vězňů a ukončení represí vůči svobodnému tisku a opozici. A když atakujeme režim, nesmíme zároveň trestat eh, běloruské obyvatelstvo. Musíme být velmi opatrní. Eh, musíme zabránit jakékoliv, jakémukoliv trestání obyvatel a také eh, nesmíme dopustit oslabení hospodářských, kulturních a vědeckých vztahů s Běloruskem, které jsou nutné pro otevření běloruské společnosti politika dialogu s Běloruskem, kterou jsme vedli v posledních letech, přinesla své plody. V současné době cirka 50 Bělorusů je eh, pro užší vztahy s Evropskou unii. Eh, musíme reagovat na události z Minsku tak, aby ta část běloruské populace, která eh, respektive to procento obyvatel, které jsou přízně nakloněni EU, se zvýšilo. Um, protože sankce by byly velmi citelné pro organizátory těchto, těchto akcí. Stále ještě přetrvává berlínská zeď ve vízové oblasti mezi EU a jejími sousedy na východě a ta zeď je zvlášť obtížně překročitelná Bělorusku. Jež dávno je na čase tuto zeď zbourat, strhnout ji a zaručit snadnou dostupnost víz pro všechny eh, ukrajinské, běloruské, gruzínské či ruské obyvatele. Eh, miliony eur, které jsou vybírány na poplacích za víza, eh, které jsou velmi vysoké, eh, se nevyplatí, protože tyto miliony eur jenom prohlubují propast mezi EU a jimi sousedy na východě. Ta propast by neměla vůbec existovat. Děkuji. Děkuji nyní pan Gerbrandy. Pane předseda, v životě, pán, dámy, naděje je velice důležitá. Naděje, která nám umožňuje věřit, že věci budou lepší v budoucnosti. A naděje právě zmizela 19. prosince z Běloruska. Naděje, že tyto volby budou demokratičtější a že lidé budou moci demonstrovat a že média přinesou vyvážený obrázek toho, co se děje. Všechny tyto změn, naděje zmizely a musíme změnit naši politiku vůči Bělorusy. Raproš má pozitivní postup, bohužel nefungoval a proto musíme uvalit sankce na lidi, kteří jsou u moci pouze na ty mocné, ne na obyčejné lidi těch se to musí dotknout a jejich rodin. A už nesmíme tady proplétat ekonomické a politické moce. Musíme, bo naštěstí komise reagovala rychle a požadovala osvobození všech politických vězňů. Proto si myslím, že bychom měli co nejdříve poslat misi do Běloruska, která by měla trvat na tom, aby měly možnost fungovat nevládní organizace, občanská společnost a svobodná svobodný tisk. Abych uzavřel, pane předsedo, musíme dát nový stimul programu sousedství, který zatím se ještě úplně neprofiloval. Je důležité pomáhat občanům zemí, jako je Bělorusko, ale také Gruzie, Arménie, Ukrajina. A musíme ukazovat národům těchto zemí, jak důležité je zbližovat se s Evropou. A to zase může dát pak naději i běloruským občanům. Pan Schulz. Pane předsedo, paní vysoká představitelko, eh, naše naděje, že po volbách se Bělorusko eh, pohne směrem k demokratickému vývoji, byly trpce zklamáni. Navzdory všem výhradám vůči vládě Lukašenka byla ruka EU přece jenom dalece napřažena eh, kolik eh, bude záviset na těchto volbách, bylo jasné a krátkou dobu to vypadalo tak, eh, že alespoň na půl volby by mohly proběhnout svobodně. Ale eh, nakonec prostě se objevily znovu represivní složky a diktát a mm, prezident Lukašenko se o kázal být diktátorem. Jeho násilí proti opozici je skutečně brutální. Hmm, protesty, které byly umlčeny represivním způsobem, utlačování, Eh, vměšovali se prostě je, eh, nevměšovali se tady pozorovatele, ale byli tady provokatéři, které vysílal režim sám a tajná služba, která se stále ještě nazývá KGB, ze Stalinovy doby terorizuje občanskou společnost. Porušování zásadních občanských práv eh, ze strany člena OBSE není akceptovatelná. Tento režim už není možné snášet. My jsme připravili usnesení, které skýtá dobrý zákon základ pro jednání evropských ministrů zahraničí, kde se jedná o okamžité propuštění zatčených o e, zajištění zdravotního zásobování a zřízení výzkumné e, e, a ustavení komise musíme nyní stát při těch silách, kterým jsme dělali naději, při těch silách, které si přejí změnu jejich země a které by chtěly vidět eh, budoucnost blíže EU a nikoli blíže Rusku ti, kteří ruka, blahopřáli Lukašenkovi, předseda vlády Putin, Medveděv nebo Janukovič, ukazují eh, bohužel kálou, pers, kalnou perspektivu, která Bělorus čeká. Děkuji mnohokrát. Nyní na minutu pan Migalský. Eh, velice děkuji. Začnu od informací pro paní Hautaly. Doufám, že si zase dala slucha, vzala sluchátka. Eh, paní poslankyně, informace o organizaci Jasná by měla být ještě doplněna. Krom toho, že se nemohou zlegalizovat, ještě nedávno policie jim odebrala všechny počítače. A v pondělí, to jsou informace přímo pro vás, začaly, eh, začala organizace sbírky laptopů, aby se jim to dalo poslat. A teď, co se týče o toho, co říkala paní komisařka, máte pravdu, je čas na to, aby se začalo jednat. A druhé je také důležité, co jste řekla, že nesmíme postavit běloruskou společnost do izolace. Musí to být měkká činnost, budování občanské společnosti, podpora studentů, eh, odstranění víz a to všechno bychom měli podporovat, dát na to více finančních prostředků, ale souhlasím také s tím, že by tady měly být i tvrdší eh, kroky, jak to eh, pan Potaševič nebo paní Ojoland navrhovali. Měli bychom tady obě věci spojovat. Děkuji. Žvolský je na mysli to. Thank you. Děkuji. Eh, paní vysoká představitelko, myslím si, že co se týče diagnózy i plánu terapeutického je správný. Problém je v tom, že v minulosti jsme neměli ani tak odlišnou diagnózu, ani terapii, ale dělali jsme příliš málo. Proto si musíme klást otázku, zda jsme odhodláni teď jednat jinak. Samozřejmě, že můžeme odsuzovat, uvalovat sankce, přerušit partnerství a tak dále, ale pokud nepůjdeme za verbální podporu, nic to nepřinese. Potřebujeme dlouhodobou strategii akce a potřebujeme tedy opravdu v tomto smyslu novou zahraniční politiku. V jejíž čele vy, paní Aštonová, teď jste. Nejedná se jenom o otázku Běloruska, nicméně právě to rozhodne o geopolitické dynamice celého regionu. Týká se to Moldovska, Moldavska, Ukrajiny a nakonec i Ruska. Momentálně eh, eh, je to tak geopolitické takové, že Evropa vlastně je na ústupu, například na Ukrajině. E, samozřejmě je správné, když říkáme double check, sankce, pomoc otevřené občanské společnosti. Zatím jsme měli politiku e, byče a cukru a měli bychom prostě rozlišovat, vůči komu uplatňujeme byč a vůči komu cukr, protože samozřejmě společnost není ten režim. Říkala jste, madam, až Ashton, že bychom měli i nadále pomáhat, ale už bychom neměli dělat tak málo, jako tomu bylo v minulosti. Ptám se, zda děláme tolik, kolik by se mělo dělat. Ne, zatím to byla absurdně malá pomoc a musíme tuto situaci změnit. Děkuji. Děkuji, pan Howitt. Děkuji, pane předsedo. Dnes tady... Dnes Eh, Lukašenko eh, urychleně plánuje inauguraci v pátek, nebo tam žádní mezinárodní hosté přítomně právě proto, paní předsedající, pane předsedající, že mezinárodní společenství neuznalo běloruské volby jako svobodné spravedlivé a transparentní. Bude to tedy černý pátek po krvavé neděli 19. prosince, kdy 700 demokratických demonstrantů bylo zadrženo, včetně toho 7 z 9 prezidentských kandidátů ve volbách. Jednomu byla zlomena noha, druhý byl zbyt a utrpěl poškození mozku. Táži se vysoké představitelky a respektive apeluji na vysokou představitelku a členské státy, aby zavedly Eh, zákaz víz eh, pro vysoké představitele Běloruska a měli bychom také navrhnout cílené hospodářské sankce. V této souvislosti jedna z věcí, které může uplatnit EU, eh, e je vystoupit s jasnými, jednoduchými požadavky na propuštění všech politických vězňů, že by orgány měly stáhnout veškeré hrozby nebo zákaz činnosti Jelcenského výboru v Bělorusku a aby rychle zorganizovalo nové volby do budoucna souhlasím s tím, co zaznělo od Kathy Ashnové a od příslušníků mého poslaneckého klubu. Eh, musíme eh, udržet eh, multilaterální kanály a kontrolní mechanismy a musíme rozvíjet vztahy s občanskou společností. Ale myslím si, že skutečně tady jde také o zkoušku evropské politiky sousedství. Ano, podporujeme spolupráce a partnerství s našimi sousedy, s těmi poblíž našich hranic a je otázkou, zda vždy jde o oboustrané angažma. Rozhodně to nemůže fungovat, pokud právě to nefunguje oboustranně. V této e, diskusi hovoříme o bolesti a ta bolest by neměla přicházet e, z inteligentních sankcí uvalených Evropou na Bělorusko, ale jde o bolest lidí v Bělorusku, kteří povstali za lidská práva, byli zbyti. Jim musíme vyjádřit solidaritu, tak aby dlouhá léta bolesti na, na v Bělorusku mohla konečně skončit. Paní Schröter na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážená vysoká představitelko, děkuji vám za vaši rychlou reakci na události v Minsku. Také vyslovuji své uznání za vaši koncepci, která je vyvážená mezi sankcemi vůči odpovědným činitelům za masivní porušování lidských práv a mezi opatřeními pro, ve prospěch běloruského lidu. Z tohoto místa bych chtěla vyslovit díky konferenci o bezpečnosti v Mnichově, která odmítla účast Lukašenka, což bylo znamení, že diktátoři na mezinárodních gremii nemají co pohledávat protože mezinárodní uznání eh, sebe sama jmenovaného prezidenta eh, škodí opozici v zemi a mohlo by posloužit k mezinárodnímu uznání nedemokratických voleb. A proto byla přesně tato reakce správná za politické změny. V této, pro politické změny v této zemi potřebujeme skutečně hodně vytrvalosti, my to víme. Víme, že Lukašenko je velice dlouho u moci a že jeho reakce je pro něho typická ale pro humanitární situaci v zemi, paní Eštonová, tady nesmíme čekat a musíme reagovat velice rychle a velice rychle se postarat o to, aby političtí vězni byli propuštěni, aby, rodič, aby děti byly dány zpět jejich dětem a děti zpět rodičům, protože oni neudělali nic jiného, než že demonstrovali za svá demokratická práva. A Reakce vůči nim je neospravedlnitelná. Chtěla bych vás požádat, abyste reagoval velice rychle abyste ve vašem stanovisku objasnila, že tady se skutečně jedná o politické eh, vězni a nikoliv o kriminálníky. A ví, eh, zdravím odsud Andreje Sarníkova a další, kteří sedí ve vězení a měli by vědět, že jim patří naše solidarita.

lidé kteří nerespektují demokratické hodnoty do slušné společnosti prostě nepatří. Kurský, Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, politika, kterou eh, některé evropské vlády praktikovaly vůči Bělorusku, bohužel i Polska byla naprosto selhala. Lukašenko, tento poslední diktátor v Evropě, si z nás dělá legraci a své oponenty dává do vězení. Proto takováto směřující politika nemohla nic dobrého přinést, ale naopak v Bělorusku to pochopil pochopili jako podporu eh, Lukašenky a už v prosinci jsme to viděli v brutálním eh, zásahu proti demonstrantům. Musíme jasně vyslat signál, že Evropa nebude tolerovat potlačování svobody ze strany běloruského diktátora. Sankce musí být precizní, aby se dotkly zástupců režimu a ne lidí, protože ty potřebují na pomoc společenské eh, organizace a nezávislá média také. Mohli bychom pomoci ulehčování víz. Musíme suspendovat běloruské východní partnerství a nebo eh, to udělat tak, aby režim z toho neměl ani jedno euro, aby co nejrychleji padl i tento poslední diktátor na našem kontinentu. Děkuji, milé kolegyně, milí kolegové. Dostáváme se k Catch the Eye, pan Kelly. Budu velice přísný, máte pouze jednu minutu.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 myslím, že výborným vývojem v moderním světě byl přechod od totalitárního režimu k demokracii ve východoevropských zemí. Maďarsko, eh, dnes jsme tady hovořili o programu předsednictví, je toho příkladem. A, eh, náš, eh, a náš předseda Jiří Buzek je zářným příkladem tohoto rozvoje. Jsou další země, ale kde tento přechod nebyl až tak hladký. Bohužel Bělorusko je toho příkladem. A konkrétně Lady Ashton schrnul, co musíme dělat, aby abychom řešili tuto situaci. Myslím, že v nejlepším případě se dá eh, říci, že eh, jak se jejich demokracie představuje dva kroky dopředu, jeden eh, zpět, dopřed, zpět, ale tady to bylo naopak. Tady to byly jeden krok dopředu a tři kroky zpět, takže musíme opravdu spolupracovat s občanskou společností, nevládními organizacemi a mezinárodními partnery, abychom tlačili na Likašenka, aby, skoncoval, aby přestal uplatňovat diktátorský režim.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 Eh, pane předsedající eh, To eh, byl atak na demokratické svobody, co se stalo 19. prosince. Byli tam všichni kandidáti na prezidenta mezi 700 demonstranty, které, kteří byli zatčeni a ty volby neproběhly správně. To je test pro Evropskou unii, ale také hm, pro ty země, s nimiž má privilegované vztahy, jako je Rusko, které uznalo výsledky hm, voleb musíme podporovat opozici, musíme dát jasný signál, že nejprve musí být zatčení eh, propuštění a teprve pak můžeme hovořit o dalších vztazích běloruskem a vládou. A nemůžeme ale mít restrikce, které by zasáhly občany. Musíme zmírnit vizový režim, jak to udělalo Polko a musí, z Polska a musíme pomáhat studentům, kteří byli vyhozeni ze škol, ti musí být přijati v jiných školách, eh, zemích. Musíme podporovat také Biosat a jediné nezávislé eh, sdělovací prostředky. To je výzev na, nejenom pro Polsko a Litvu a další člensko, členské země a proto bych vás velice chtěla <laughs> vyzvat, abyste na to takto reagovali. Κύριε Pane předsedo, je jisté, že situace v Bělorusku se rozvíjí velice negativním způsobem. E, díky Lukašenkovi, který zůstává vedoucím země, sedí opozice ve vězení a nikdo teď nemůže e, přímo kontaktovat občanskou společnost a e, občanská společnost přitom touží e, po kontaktech s Evropskou unii. Je třeba, aby byly propuštěny opoziční síly, aby se propustili Eh, tito lidé a my očekáváme to, eh, že paní Eštonová udělá, co slíbila. Je třeba vytvořit předpoklady a pak teprve opět navazovat steky s Běloruskem. Pan Čenok na minutu. Volby, prezidentské volby v Bělorusku Eh, byly eh, hlubokým zklamáním pro všechny z nás, kdo sledujeme vývoj v této zemi po řadu let. Já jsem se setkal s velvyslancem Běloruska v Londýně, který mě ujistil, že tentokrát to bude všechno jinak, že to bude podle mezinárodních standardů, že OBSE bude nakonec moci říct, že to byly volné, svobodné a spravedlivé volby, ale eh, bohužel se ukázalo, že Lukašenkov přístup přetrvává a obávám se, že ani jeho vlastní vysocí Eh, představitelé státu, včetně velvyslanců, to nedokázali předvídat. Já eh, jsem proto, abychom apelovali na okamžité propuštění politických vězňů, eh, aby se zopakovaly volby za účasti evropských pozorovatelů a pozorovatelů OBSE s tím, že by musely být splněny veškeré mezinárodní standardy, aby tyto volby mohly být prohlášeny za svobodné a spravedlivé. Je nepravděpodobné, že Minsk bude souhlasit, ale musíme to žádat. Dále musíme zmrazit majetek pana Lukašenka a musíme mu zakázat a jeho vysokým představitelům jeho režimu cestování do Evropy. Děkuji. Pan Rybik. Mr. Rubiks. Já, Děkuji, pane předsedo. Pokud je o mne, já bych rád podpořil postoj paní vysoké představitelky Eštnové s tím, že musíme uplatňovat vyvážený přístup Bělorusku. Eh, často hovoříme emotivně, eh, naše návrhy a nápady jsou vedené emocemi, hovoříme o politických vězních, ale zatím nebyly žádné soudní případy, nebo neproběhly, takže neznáme jejich výsledek. A proto bych na vás všechny apeloval, abychom postupovali vyváženě. Před dvěma lety se objevilo něco podobného v Lotyšsku, kde na mítinku sice nebyla opírána svoboda schromažďování, ale když demonstranti se přiblížili k parlamentu, začali ně útočit, tak poté policie zareagovala. Eh, vím, už skončím, pane předsedající. Eh, odkud bere peníze běloruská opozice. To musíme se také vyjasnit. Děkuji. Pane předsedo, Eh, ve sdělovacích prostředcích čteme, že má dojít k znovu zavedení sankcí proti prezidentovi Lukašenkovi, které byly uvolněny před dvěma lety a eh, že by to vlastně znamenalo narušení snah o zblížení. Podle mého názoru tyto snahy už dávno stroskotaly nejpozději při volbách prezidentských nebo při zavření kanceláře OBSE v Minsku. Eh, chování posledního diktátora v Evropě ukazuje, eh, že porušování lidských práv má problém. Skandál například týkající se přiletu e CIA eh, znamená narušení suverénního území svrchovaných států a to tak trochu zanechává jizvy na lidských právech. Když eh, v Kodani eh, například se, když navzdory událostem v Kodani se stále vedou ještě eh, jednání s Tureckem, a teď za ty sankce si může Lukošenko zcela jistě sám. Děkuji mnohokrát. Pan Kalinovský, minuta. V obliču zwiększającego represję reżimu Eh, eh, Lukašenkův režim zesiluje represe, proto musíme být solidární eh, s tímto lidem. Musíme směřovat svoji pomoc, abychom podporovali nezávislá média, aby mohly také fungovat na území Evropské unie, například televize Bělsat v Polsku. Podporou jsou také stipendia pro studenty, protože mnoho mladých lidí jsou vyhazováni z vysokých škol za takzvanou opořeční činnost. Podobně je tomu s otázkou víz, které Bělorusy jsou jsou prostě dnes příliš drahé. To je třeba rychle změnit. Musíme zachovat naprostou svobodu eh, pro cestování do Evropské unie eh, běloruských občanů, samozřejmě kromě eh, představitelů režimu. Je naprosto důležité, abychom skutečnou občanskou společnost podporovali, protože jenom ta povede ke změnám ve Bělorusku a zajistí lepší budoucnost celého Běloruska. Děkuji. Η κυρία Μπασέσκου για ένα λεπτό. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, prezidentské volby 19. prosince byly krokem zpět eh, pro demokratický vývoj v Rusku a pro vztahy Běloruska s Evropskou unii zatýkání eh, odpovědných členů opozice nejsou metodou k odstranění politických konfliktů. Eh, bránění právu reprezentativního práva eh, ničemu nenapomůže zástupci z Minsk, eh, funkcionáři v Minsku by neměli požívat výhod východního partnerství. Ukázalo se, jak jiné země v regionu, například Gruzie a Republika Moldava, reagují Eh, přerušení členství Běloruska ve východním partnerství by bylo jasným signálem. Doufám, že Rada pro zahraniční záležitosti tyto sankce potvrdí. Pan Lisek na minutu. Předsedající, paní vysoká představitelka eh, Pane předsedo, paní vysoká představitelko, chtěl bych vám zadat takovou diskrétní otázku. Víte, co v 82. roku večer dělal Jiří Buzek, anebo co dělal večer Januš Levandovský, nebo co ten večer dělal Donald Tusk? Ti všichni si eh, pouštěli rádio a poslouchali rádio svou do Evropy nebo Hlas Ameriky nebo BBC, aby se dozvěděli pravdu o tom, co se děje v Polsku. A důležitá otázka je také, proč a jak se stalo, že Lech Valensa vůbec přetrval, jak se stalo, že vydrželi v opozici všichni činitelé, které pronásledoval eh, polský komunistický režim a eh, zajistil jejich propuštění z práce. A bylo to díky tomu, že američtí odboráři jim posílali finanční pomoc. A ti, kdo poslouchali rádio, poslouchali rozhlas, protože tyto rozhlasové stanice eh, měly pomoc a to i finanční. A proto naší odpovědností dnes je zajistit, aby se k Bělorusům dostávala pravda, aby běloruská opozice dostávala také finanční finanční pomoc. Děkuji. Lady Ashton, Mr. Chairman. vysoká představitelko, pane předsedající, já plně souhlasím s kolegy, kteří navrhovali sankce proti vysokým představitelům Lukašenkova režimu eh, a kteří volali po podpoře běloruské opozice, nevládním organizacím a běžným občanům. Společný návrh usnesení zmiňuje eh, možný eh, krok možnost toho, že by eh, bylo odebráno Bělorusku mistrovství světa v ledním hokeji, hokeji, pokud nebudou propuštěni všichni političtí vězni. To by byl velice rozumný a efektivní, efektivní nástroj, protože Lukašenko a všichni občané Běloruska jsou velkými fanoušky ledního hokeje. Takovýto návrh eh, by jistě vyvolal pozornost a mnoho otázek celé zemi. Eh, IHF je tím orgánem, který rozhoduje o takové věci a Eh, mohlo by to také zlepšit jeho pověst eh, po té, co byl eh, připuštěn do IHF bývalý vysoký představitel KGB, sovětský představitel, který se, se dopustil zvěrstev na vlastních, na vlastních občanech. Doufám, že tentokrát IHF, tedy Mezinárodní federace ledního hokeje, učiní správné rozhodnutí. Paní Esai na minutu. on hyvä, että olemme täällä usealla Děkuji. Je dobré, že jsme tady často vyjadřovali souhlas eh, s tím, že budeme apelovat na Bělorusko a jeho režim, ale bohužel se to neosvědčilo. Máme program partnerství, eh, který skytá Běloruskou řadu hospodářských a politických výhod eh, a do jisté míry byl úspěšný, ale jak řekl pan Rubiks, není potřebujeme, aby běloruská opozice dostávala podporu ze zahraničí. Co je opravdu potřeba, je eh, realizovat sankce proti politickému vedení Běloruska, které ovšem nebudou mít dopad na běžné občany, kteří tolik ztratili pokud o demokratický rozvoj. Ztratili možnost eh, studovat a pracovat v zahraničí. Musíme stát po boku Bělorusů, pomoci jim v boji za demokracii a za svržení tohoto diktátora. Děkuji. Konečně pak pan Boris na minutu. Vážení kolegové, obecně mi dovolte říci, že bychom velice ocenili, kdyby ti, kdo se hlásí v rámci Catch the Out, byli tady přítomni během této rozpravy. Pak by to bylo o hodně jednodušší, aby bylo možné skutečně zareagovat v aktivní rozpravě. Pan Boris má minutu. Velice děkuji. Dnes je to pro nás okamžik pravdy solidarity s Běloruskem. Je to poslední diktátorský režim eh, v eh, Evropě. Musíme tady být naprosto solidární s lidskem. Víme, že tady máme omezené finanční prostředky a návrh, který chceme předložit, je seriózní program finanční podpory pro opozici, médie, nevládní organizace, ale především se jedná o podporu pro mladou elitu Bělorusku. Jsou to stovky a možná i tisíce běloruských studentů, kteří dnes nemají možnost studovat. A dovolte mi uvést velice konkrétní návrh. Myslím si, že bychom měli připravit zvláštní program Erasmus, ten už funguje, ale zaměřený výlučně na běloruské studenty. Víme, že tady máme velké úspory a není třeba nic moc dělat, ale bude to mít dlouhodobý efekt co do formování eh, moderní eh, demokratické budoucnosti a proto o to apeluji apeluji do paní, na, eh, paní komisař, na paní komisařku. Děkuji a teď paní Ashton. Pa... Děkuji. Eh, Pane místo předsedo a děkuji všem váženým poslancům a poslankyním, kteří se zúčastnili této velice důležité a zaměřené diskuse. Já samozřejmě budu dále studovat usnesení parlamentu v této velice důležité problematické otázce utekl jenom měsíc od eh, této krize a věci jdou rychle. Doufám, že se budou pohybovat eh, kladným směrem v souladu s našimi společnými cíly, že zatčení by měly být eh, propuštěni a že Bělorusko by mělo položit základy pro inkluzivní reformní proces. Doufám, že parlamentní spolupráce bude v tomto procesu i nadále hrát důležitou úlohu. Jak už mnozí poslanci tady řekli, Podporuji myšlenku, s níž jsem přišla na začátku. Musíme naprosto jasně říci, že je naprosto nepřijatelné to, co se stalo. A musíme jasně dát najevo, že hodláme podniknout kroky, ale zároveň musíme jasně dát najevo, že chceme podporovat občanskou společnost, mladé lidi, média, studenty. Mnozí jste už hovořili o těchto kategoriích obyvatel. Já eh, čerpám velkou posilu z těch poznámek, které tady padly. A nakonec setlakala jsem se s příslušníky rodin opozičních předáků a já jsem jim řekla naprosto jasně. Očekávání našich lidí je, že mm, představitelé opozice budou propuštěni a že Bělorusko se bude pohybovat dopředu na cestě ke skutečné demokracii. A řekla jsem také ministru zahraniční jasně, že je to v jejich slav, silách, aby otočili věci, aby udělali to, co musí. A protože pokud to neudělají, pak mezinárodní mezinárodní společenství bude a musí jednat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Máme šest návrhů usnesení a hlasovat se bude zítra ve 12 hodin v poledne. Paní vysoká představitelko, jste tu s námi už eh, od 3 hodin, teď je 18.15. Eh, přejete si učinit pětiminutovou přestávku, abyste se odpočala? Záleží na vás, nebo můžeme pokračovat? Pět minut? Chcete pokračovat? A, dobře. Takže vy jste předpovídala, že nastane tento problém. jste to odhadla. Pane místo předsedo, jenom bych ráda řekla, že eh, už musím zahájit svoji cestu do Turecka na jednání s Iránem. Takže můj drahý kolega a přítel Štefan Füle eh, se ujme závěrečné části této rozpravy. Milé kolegyně, milí kolegové, na programu nyní máme zprávu paní Gomez